So, ich glaube, wir können, wir können. Tak dámy a pánové, myslím, že můžeme snad začít. Vítám vás tu i početné, um, i početné návštěvníky, i ne tak početné kolegy na společném zasedání výboru pro životní prostředí a výboru pro průmysl. Eh, vzali jsme si za úkol, za takový společný úkol, eh, vypracovat eh, zprávu z vlastní iniciativy, kde popíšeme Eh, budoucnost celkového rámce pro oblasti politik klimatu a energetiky. Byl tady případ eh, těžby prostřednictvím frakování, eh, co si o tom parlament myslí a já si upřímně myslím, že tehdy prestiž parlamentu příliš nepovýšila, takže tato snaha má jedině smysl. Konec konců máme velikánskou odpovědnost, které musíme dostat. Takže společně vypracujeme a vyjednáme tuto zprávu a ukáže se, jak to s tou naší prestiží bude tentokrát. Já si jenom přeji, abychom e, stávající komisi a vlastně i příští komisi mohli jasně naznačit, jaké je stanovisko parlamentu. Tak, máme už i zpravodaje, já to nebudu dlouho zdržovat, řeknu jenom, že máme k dispozici všechny běžné jazyky, kromě malčtiny a estonštiny. E, jsem velmi rád, že tady po levici mám e, kolegyni paní Sartory z výboru pro průmysl. My se budeme střídat průběžně v tomto e, zasedání a teď jí tedy rád předám slovo, aby i ona přednesla svůj úvod. Prosím. Grazie, caro collega presidente. Děkuji, vážený kolego předsedo, děkuji všem kolegům poslancům. Víte, jak už zde bylo připomenuto, že toto společné zasedání bylo svoláno za účelem první výměny názorů, aby zpravodajové mohli potom na základě této výměny názorů vypracovat společný návrh. Výbory Envy a ITRE se připravují spolupracovat na tomto návrhu zprávy z vlastního podnětu v rámci postupu společných schůzí mezi výbory, to je článek 51 jednacího řádu, bylo to tedy 26. 6. 2013 povoleno konferenci předsedů. Oba dva zpravodajové výboru Envy a ITRE na základě společné dohody předloží jediný návrh zprávy. Tato zpráva bude diskutována a bude se o ní hlasovat na společných zasedáních obou výborů a samozřejmě každá společná schůze bude mít eh, svůj vlastní pořad jednání. Pokud jde o oblast eh, průmyslu, konkurenceschopnosti, výzkumu a tak podobně. Pracujeme společně na tomto návrhu a může se stát, že toto bude příležitost, jak si lépe porozumět, pokud jde o obsah naší práce a možná bude také ta naše práce užitečnější a snadnější. Děkuji, milý kolego předsedo. Dnes je na tobě, aby si řídil schůzi. Prosím. Gut, und dann gehen wir auf den Startschuss. Tak děkuji, takže eh, to odstartujeme, eh, respektive eh, odstartujeme rozpravu. Máme dva spoluspravodaje, Konráda Šimaňského a Ann Delvo. A každý z nich dostane slovo na 10 minut. Jako první Konrad Šimaňský za výbor ITRE. Prosím. E, dziękuję za ten gest e, życzliwości, gościnności Komisji Ochrany Środowiska, której nie jestem członkiem, ale... Děkuji vám e, za tuto příležitost. Já zde nejsem členem na tomto výboru, ale občas navštěvuju tento výbor, protože má významný vliv na evropskou průmyslovou politiku rozhodli jsme se, že tento dokument nebudeme dělit na takové části, které spíše se hodí do průmyslu a spíše do životního prostředí. Takže já bych s vaším dovolením uvedl takový celkový úvod k celému dokumentu. Myslím, že by bylo dobré představit si takovou naší politiku třeba energetickou a klimatickou po roce 2020. A to znamená, že je třeba eh, vyjít z těch politik, které tvořily základ této nové politiky. Politické cíle tohoto dokumentu, který je prvním politickým dokumentem, tedy bylým v počátcích, Především všechny členské země se rozhodly, že chceme redukovat emise CO2, že chceme mít bezpečné zásobování energií a chceme mít konkurenceschopnou ekonomiku. A v této souvislosti bych chtěl připomenout, že jsme se rozhodli a byli to, bylo to doprovázeno velkými Eh, spory, že tedy zavedeme ETS, čili obchodování s povolenkami a stanovíme si cíl 20 eh, obnovitelných zdrojů. Eh, v Evropském parlamentu pravděpodobně ne- neexistuje nikdo, kdo by byl plně spokojen s nastavenou rovnováhou. Naše klíčové cíle které jsme měli na začátku, se nerealizují. Evropa je čím dál tím závislejší na dovozu energie. Po roce 20 to bude už víc než 90% ropy, víc než 80% plynu a tak dále. Konkurenceschopnost Evropské unie je v těžkých problémech. V první pětce globální zprávy společnosti Deloitte Máme pouze jednu opravdu konkurenceschopnou ekonomiku, a to německou. A dá se říci, že v brzkých eh, v několika příštích letech eh, ani Německo nebude mezi pěti nejkonkurenceschopnějšími. A mm, hlavním důvodem našeho úpadku v oblasti konkurenceschopnosti eh, je zavádění cílů Eh, obnovitelných eh, zdrojů eh, způsobem odtrženým od trhu. Ovšem hlavním důvodem našeho úpadku není samotná klimatická politika, je to spíše krize a snižování průmyslového průmyslového výkonu. Eh, třeba ocelářský průmysl eh, se je vytížen eh, na zhruba 70 Jediný, jediné, co v celém systému fungovalo, jak má, a tak to byl trh s emisemi. Samozřejmě ten trh eh, reagoval správně s tím, jak tedy eh, poklesla poptávka po povolenkách, poklesly ceny, což je kritizováno. Z hlediska ovšem eh, právních a dalších aspektů to příš nefunguje. Nebrali se tady v úvahu Eh, otázky rozdílu mezi jednotlivými členskými zeměmi. Eh, stejně tak eh, náklady na obnovitelné zdroje a také náklady na zvýšení energetické účinnosti. Podpora obnovitelným zdrojům zcela jistě blokuje prostředky, které bylo možné využít na inovace a na výzkum. Kromě toho růst cen energií, který souvisí eh, s zaváděním obnovitelných zdrojů, dopadá zejména na ty nejchudší, kteří eh, tito lidé tedy platí velmi vysoké účty za elektřinu. Pokud se tedy týče energetiky. Máme tady benchmarky pro plyn, také obnoven, eh, obmezování počtu bezplatných povolenek a tak dále. Prostě eh, průmysl, ta odvětví, eh, která jsou hodně závislá na Eh, energetice. Teď je třeba, aby třeba eh, ocelářství získalo alespoň 30 eh, povolenek zdarma, to je nezbytné pro jeho přežití. Klíčovým problémem v Evropě je nestabilita regulace. Těžký průmysl má dlouhý investiční cyklus, je to nějaký 15, 20, někdy i 25 let a nejistota z toho, co bude zítra, eh, patří k velmi účinným faktorům toho, proč v Evropě upadá ekonomika, upadá tento průmysl v důsledku eh, špatně nastaveného politického právního prostředí. Já bych tedy navrhoval, Eh, abychom eh, se vzdali těch tří eh, nezávislých cílů, které máme. Jestliže v Evropě máme konsenzus, že máme sledovat cíl v podobě redukce emisí, pak to je změna, která musí být svázána s globální dohodou, anebo alespoň s nějakou dohodou, která se bude týkat šesti nejdůležitějších ekonomik, které jsou našimi konkurenty Amerika, Čína, India, Brazílie, Rusko, EU. Nové reuční cíle, nový reuční cíl e, se musí opírat o důkladnou ekonomickou analýzu. To ovšem e, třeba v dokumentech e, o výhledech do roku 2050 vůbec nenacházím ale je třeba také eh, řádně zohlednit eh, situaci v jednotlivých členských zemí a zejména s ohledem na rozvoj svobodného obchodu. Jde skutečně o to, jakým způsobem bude muset Evropská unie čelit eh, konkurenci v podobě svobodného obchodu například se zemi jako jsou USA. A to se blíží. Eh, jestliže se nebudeme zabývat otázkou, jaký dopad bude mít takováto dohoda na evropský průmysl, no tak to by byla strašná chyba. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane Šimaňský. Teď dostane slovo Anne eh, Delvo. Děkuji, pane předsedo. Já podle článku 51 jsem spolu s pravodajkou s panem Šimenským a musíme vypracovat jeden jediný text. Já nemám pochybnosti o tom, že k tomu dospějeme, i když máme v určitých bodech rozdílné názory. Já si myslím, že Evropa je na křižovatce mezi svými klimatickými závazky, snahami vytvořit jednotný energetický trh, snížit svou energetickou závislost, vytvořit zelená pracovní místa, podpořit růst, podporovat své technologie a inovační kapacity. Výzev je tedy celá řada a je nutné, abychom přinesli horizontálně integrované odpovědi, které budou ve vzájemné interakci. Buďme realisté. Jediný cíl snížení emisí CO2, který souvisí s cenou uhlí, může skutečně vyřešit všechny tyto výzvy? Dovolte mi, abych vyjádřila pochybnosti. Zde se jedná nejen o to, že bychom snižovali emise uhlíku za co nejnižší cenu, ale zlepšili také energetickou bezpečnost, využívání zdrojů, vytvořili pracovní místa, podpořili růst a posílili naši konkurenceschopnost a technologické schopnosti. Jediný cíl, to by byl podle mě krok zpět. To by bylo politování hodné pro všechny, ale především pro náš průmysl, který investoval do obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Měli bychom jít stejnou cestou, jako ten klimatický balíček 3x20? Já bych řekla, že se nejdříve musíme poučit z toho, jak to vypadalo, co vlastně tento balíček přinesl, co mu chybělo, kde měl problémy. Je nutno vylepšit model, který jasně ukázal určité slabiny. Ale pokud znovu přehodnotíme to, co existuje, abychom to vylepšili, tak to musíme udělat bez dogmatismu, bez ideologie, bez předsudku, na základě pragmatismu a realismu. To znamená, že je zde otevřené pole k diskusi. Pokud jde o klíčové body, které budou obsaženy v této zprávě, já si myslím, že je důležitá hlavně konzistentnost a kontinuita. Samozřejmě je třeba snižovat emise skleníkových plynů, je třeba také podporovat eh, energetickou účinnost a tak dále. Máme zde tři cíle a to nám umožní zlepšit koordinaci a také mít aplikaci, která bude nákladově efektivní. Všechny ty tři tyto cíle jsou velmi konkrétní a navzájem se posilují. Nesmíme zapomínat na to, že několikrát už byly uznány jako non-regrets option ze strany evropských institucí a já si myslím, že to je třeba připomenout. Pokud jde o obnovitelné zdroje, a energetické účinnosti, tak k tomu se ještě vrátím, protože to vyvolává největší debatu. Proč bychom měli mít cíl v oblasti obnovitelných zdrojů? Jedná se totiž o snižování naší energetické závislosti, budeme čelit těm energetickým špičkám a zlepšíme tím svůj energetický mix, abychom měli přístupnější, dostupnější zdroje energie, vytvořili nový způsob růstu a vytvořili pracovní místa, která budou eh, takzvaně zelená. Cílem, nebo tedy problém není cíl sám o sobě, ale prostředky, jak dosáhnout tohoto cíle. Jsem si vědoma, že to nefunguje úplně dobře. Podkopalo to energetický trh a podkopává jej to i v současné době. Mám na mysli různá opatření na podporu a dotaci na obnovitelné zdroje, které existují ve členských státech bez jakékoliv soudržnosti a koordinace s evropskou úrovní. A tam je problém. Já jsem také přesvědčena, že obnovitelné zdroje, jakmile tedy budou jednou rentabilní, tak z dlouhodobého hlediska už nebudou potřebovat žádné dotace. Je nutné, aby ta naše zelená energie byla konkurenceschopná. Pokud o energetickou účinnost, tak je cílem snížit faktury, které platí jak podniky, tak koncoví spotřebitelé. To je určitě více než užitečné, ale musíme také zajistit bezpečnost dodávek a větší nezávislost na energetických eh, zdrojích, nebo tedy energetickou nezávislost. Nová Směrnice sice přijde až v roce 2014, ale musíme mít vlastní cíl v této oblasti, aby byl zaměřen na kritéria rentability. Největší potenciál ekonomiky spočívá v energii, která nebyla spotřebována. V tom současném balíčku, který máme, jediné cíle, které budou splněny, jsou ty cíle, které byly povinné, byly závazné. Krize trošku pomohla, to možná někteří z vás řeknou, ale trošku také zabrzdila investice do nízkouhlíkové ekonomiky. Myslím se tedy, že balíček závazných, mnohem efektivnějších cílů je mnohem efektivnější než přístup nezaložený na povinných cílech. Proč? Protože konkrétní cíle nám dávají předvídatelnost, dávají tuto předvídatelnost celému průmyslovému sektoru. Protože politika to není stejná záležitost jako ekonomika. Ekonomika musí plánovat, musí mít dlouhodobou vizi, aby mohla vytvářet své obchodní plány. Hodně podniků se mnou o tom hovořilo. Industrializace Evropy prochází přes usnadňování investic a tvorby pracovních míst. Právě kvůli této předvídatelnosti opak by byl kontraproduktivní. Stanovit dlouhodobý strop by také umožnilo měřit postupně cíle, kterých je dosahováno a přijmout eh, nápravná opatření. Máme zde také dlouhodobý cíl pro rok 2050 a ty krátkodobé cíle nám umožní rozdělit úsilí v čase, abychom optimalizovali na maximum investiční eh, náklady a odpisy. K těm třem cílům je důležité, abychom eh, k tomu přistupovali horizontálně. To musí být důležité pro všechno naše rozhodnutí. Jde o konkurenceschopnost, cenu energií a bezpečnost energetických dodávek. Tyto aspekty jsou zásadní a to jak z hlediska podniku, tak z hlediska občanů. Pokud jde o konkurenceschopnost, tak ta musí být červenou linií této zprávy. Jedná se také o to zvážit jednotlivé prostředky, jak je možno bojovat proti zvyšování teploty, globálnímu oteplování. Musíme se na to podívat také z hlediska možnosti tvorby nových pracovních míst. Pokud jde o ceny energie, tak eh, experti předpovídají, že cena energie ještě poroste bez ohledu na naše volby v oblasti energetického mixu, ale čím více ten mix bude různorodý, a čím více bude obsahovat také energii z obnovitelných zdrojů, tím bude flexibilnější, bude se moci lépe adaptovat a členské státy tím pádem budou schopny brát v úvahu specifickou energetickou kapacitu. Pokud jde o nárůst energetické potřeby e- Evropské unie a růst ceny energii, tak jasné, že toto je priorita. Snižování naší energetické závislosti a diverzifikovat naše zdroje zásobování, to je také nutné. Známe čísla. V roce 2012 Evropská unie dovážela více než 500 miliard euro, nebo tedy energie za více než 500 miliard euro. A myslím si, že jednotný energetický trh eh, je cílem, ke kterému musíme přistoupit co nejrychleji díkem rozvoje nových technologií. Bude možné snížit také deficit naší obchodní bilance, energetické obchodní bilance, který je čím dál větší, protože v roce 2012 to bylo 423 miliard euro, ta naše obchodní bilance této zprávě jsou ještě další věci, které musíme zmínit, například kapacitu členských států, sdílení úsilí a také přístup k financování, který nám umožní financovat eh, trvalé udržitelné energetické politiky, investovat do nich, ale já budu opravdu velmi ráda, když vy, drazí kolegové, se vyjádříte, těším se na vaše stanoviska k těmto zásadním otázkám a doufám, že tato debata bude konstruktivní. Vielen Dank, Frau. Děkujeme vám, eh, paní kolegyně Delvo. A teď začneme kolečko stínových zpravodajů. Vždycky to bude ITRE, ENVY, ITRE, ENVY. A poprosím kolegy, aby se omezili na maximálně pět minut každý, protože eh, o slovo žádala celá řada kolegů a chceme všem dát možnost. Jako první, tedy za EPP, Herbert Royal. Herbert Reul möchte nicht, ich habe es hier stehen als Schattenberichterstatter. A vy nechcete mluvit. Aha, já vás tu mám uvedeného. Dobře, tak nic. Takže jako další kolegyně Ulskok z výboru Envy, prosím. Eh, tak so mycket, herr ordförande. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, pane předsedo a paní předsedkyně, respektive. Víme, že pátá zpráva o klimatu OSN už je dotažená až do posledních detailů a teď se začíná mluvit o tom, co vlastně bude obsahovat, tedy aspoň v tisku se hodně spekuluje, eh, že eh, klimatický panel poznamenává, že na 99% globální oteplování existuje a eh, většina jaksi důvodů pro oteplování po roce 1995 je způsobena člověkem. E, pokud jde o emise CO2, uznává se, že průměrná teplota se za, se za posledních 100 let zvyšuje a e, obsah CO2 v atmosféře je nejvyšší za posledních 800 tisíc let. Takže uvidíme, e, co z toho bude, ale víme už teď jednu věc. Dochází čas, ve kterém můžeme ještě něco dělat proti těm dramatickým efektům změn klimatu. A to znamená, že práce, která je před námi, je velmi důležitá. Je potřeba překonat ty obrovské rozdíly, které v přístupu, které zde vidíme v různých politických frakcích. Ono, názory se mohou různit, ale musíme pochopit, že v tomto případě se musíme chopit vlastní odpovědnosti. Musíme se snažit nalézt řešení, která nebudou jen takovými řešeními, která akceptujeme my, ale budou to řešení, která budou muset lidé dodržovat po několik příštích generací. Takže jsou to otázky energetické účinnosti, eh, nastartování ekonomiky, je to otázka ambiciozních cílů a jasných rozhodnutí. Z osobního hlediska mohu říci, a podobně to vidí kolegové eh, v mé frakci, eh, že jediná možnost je dostat, získat většinu pro závazné cíle. Pokud budeme mít závazné cíle, tak eh, zároveň vládám v členských státech umožníme nalézt vlastní nejlepší způsob, jak ty cíle splnit, protože ten cíl bude pevně dán. Pokud závazné cíle mít nebudeme, nikdy těch výsledků, kterých chceme dosáhnout, nedosáhneme. Eh, je velmi důležité, a to si myslím já i má frakce, abychom stanovili tato kritéria pro energetickou účinnost, pro energie z obnovitelných zdrojů, pro eh, zlevnění z hospodářského hlediska investic eh, do všech těch aktivit, které teď musíme řešit, to znamená ukládání energie, distribuce energie a do určité míry i produkce energie z obnovitelných zdrojů. Pokud jde o sektorální cíle, ty jsou velmi důležité. Je to nástroj, který můžeme použít na dosažení výsledku. Já bych chtěla zdůraznit, že potřebujeme vyšší ambice, jasnější rozhodnutí a nastavení cílů, které budou dosažitelné, které budou realistické. Musíme se zaměřit mimo jiné také na zdanění energií. Není asi e, přijatelné, že e, neakceptujeme analýzy od komise a návrhy, které z ní plynou, tedy že bychom měli mít zdanění energie na základě ehm, energetického obsahu a obsahu CO2 a podle žádných jiných kritérií. Samozřejmě všichni chceme vykročit tou pravou nohou, nechceme jen ehm, ex post přicházet horko těžko s nějakými záplatami, na trhliny, které vznikají na trhu kvůli tomu, že jsme nechali věci dojít tak daleko eh, tím špatným směrem. Samozřejmě eh, systém pro obchodování s povolenkami, s emisními povolenkami musíme opravit, ale musíme hledat i rychlá řešení, energetickou účinnost a biopaliva. Eh, toť z mé strany vše, těším se na příspěvky ostatních mluvčích a zástupců veřejnosti. Děkuji vám. Děkuji vám jako další kolegyně Thompson za socialisty. Děkuji vám, pane předsedo. V roce 2010 EU utratila 355 miliard euro za import fosilních paliv. 355 miliard je zhruba to samé jako roční HDP Polska. Takže celé HDP Polska se použilo na import fosilních paliv. My importujeme asi tak 60% plynu a 85% ropy a téměř 50% uhlí. Podle Mezinárodní energetické agentury se tato čísla eh, do roku 2035 budou neustále zvyšovat. Jsou to čísla, která jsou relevantní nejen v rámci té důležité diskuse o energetické závislosti, ale i v oblasti cen energií. Eh, někteří lidé eh, často porovnávají ceny energií v Evropě s USA a s Ruskem. Eh, v Americe samozřejmě je argument pro méně ambiciozní klimatickou energetickou politiku než v Evropě, ale faktem je, že evropská energetická a klimatická politika hraje v cenách energií pro evropský průmysl jen velmi malou roli. Geologické okolnosti v Rusku a USA se výrazně liší od podmínek, které máme v Evropě a to znamená, že zatímco my utrácíme 100 miliardy eur na import fosilních paliv, USA a Rusko buď už jsou nebo se stávají energeticky nezávislými, protože jsou primárně producenty energií. Dále, cena uhlíku v systému ETS je momentálně tak nízká, že v podstatě kompenzuje pouze asi 5% účtu za energie e, každoročně a e, ne malá součást nákladů průmyslu je právě import uhlí a plynu. E, to je, ta, to je ten zdroj těch vysokých cen, nikoliv naše politika. Komise nedávno vydala studii, která říká, že kvůli tomu velmi levnému rozdávání povolenek v systému ETS v roce 2012 žádné velké ocelárny nezaznamenaly zvýšené náklady na, na tento systém. Chápu, že ceny mohou být pro evropský průmysl prohibitivní, chápu, že se často, když řešíme tento problém, zaměřujeme na špatné faktory, ale ale měli bychom se zaměřit eh, na to, jak jinak utrácet ty obrovské sumy, které utrácíme za import fosilních paliv. A řešení není nijak těžké. Musíme si stanovit jasné vize a jasné cíle na rozvoj a modernizaci našeho energetického sektoru. Rok 2030 by měl znamenat závazné cíle pro redukci emisí skleníkových plynů, pro obnovitelné energie a energetickou účinnost. To je všechno naprosto zásadní, aby investoři a průmysl měli tu jistotu, kterou potřebují. Jak už bylo řečeno v roce 2007, je potřeba investorům a podnikům vyslat jasný signál. A proto potřebujeme závazné cíle. Eh, tehdy o tom dokonce byli přesvědčeni zástupci Polska i Jacques Chirac mimo jiné. A doufám, že ve velké koalici se tento názor rovněž opět prosadí. Měli bychom zvažovat cíle nebo alespoň evropskou strategii eh, na snížení té energetické závislosti Evropské unie. Protože jediný, jediný, eh, kdo těží z naší energetické politiky, je zatím pan Putin a Gazprom. Děkuji jako další Fiona Hall. Děkuji vám. Eh, poslouchala jsem paní Ulskok eh, o té zprávě o změně klimatu a je fakt, že to je ten primární kontext, eh, ve kterém předkládáme tuto zprávu, ale nesmíme zapomínat, že se jedná o klimatický a energetický balíček. A ačkoliv si myslím, že změna klimatu je skutečně největší výzvou pro toto století, ráda bych ji na chviličku trošičku odsunula Eh, odsunula stranou a soustředila se na tu energetickou součást. V parlamentu i v radě probíhaly dlouhé diskuse na téma toho, co svazuje ruce členským státům a politikům. A je to otázka konkurenceschopnosti a eh, energetického zajištění. A to musí být naše východisko. Musíme zvážit, co bychom z tohoto hlediska měli dělat. Pokud se zeptáme na otázku, co bychom měli dělat v oblasti energetiky z hospodářského hlediska, tak ta odpověď je na snadě. Musíme zvýšit energetickou účinnost, protože tím se staneme hospodárnějšími. A je podle mě velmi zajímavé, že teď už tady e, ve zprávě o hospodářském výkonu máme i informace o energetické účinnosti, protože když plítváte energií, tak jste i hospodářsky nekompetentní. A všichni víme, eh, jak eh, všichni doufáme v to, že nám pomohou makroekonomické indikátory. Například eh, vyrovnání běžného účtu. Zejména v době krize musíme i vlastním občanům pomáhat zbavit se energetické chudoby a musíme firmám pomáhat v konkurenceschopnosti aby tyto nemuseli platit eh, nehorázné peníze, jenom aby splnili své energetické potřeby. Takže z hlediska energetické bezpečnosti bychom skutečně měli začít primárně otázkou energetické účinnosti. To by měl být ten zastřešující princip. Neměli bychom se nechat svést z cesty tím, že se někde objeví nějaký harmonogram pro nějakou směrnici nebo něco takového. Musíme začít energetickou účinností. A pokud jde o energetický mix, V oblasti energetického mixu panují ve, panuje velká nejistota a panují zde velké touhy potom získat vlastní zdroje energií. E, samozřejmě ten nejvlastnější zdroj energií, který můžeme vůbec mít, jsou obnovitelné zdroje. I z e, hlediska konkurenceschopnosti e, je toto oblast, která i za krize rostla. A je to oblast, ve které Evropská unie je světovým lídrem. Ovšem na této pozici jsme ohroženi, pakliže ztratíme do budoucna setrvačnost. E, samozřejmě pak jsou zde další vlastní zdroje, břidličný plyn, o tom se v nedávné době v parlamentu hodně mluvilo, ono se to zdá být tak trošku módní záležitostí e, a za pár let si třeba budeme říkat, e, co to vlastně bylo. Ono, lidé si často mysleli, že systémy CCS budou to příští velké téma úspor energie. Dále jsou zde vlastní zdroje uhlí, které se více či méně užívají v některé, některých státech, ale e, dříve nebo později, pokud nebudeme mít systémy CCS, zjistíme, že s uhlím jsou velké problémy. Systémy CCS nejsou všelékem, je to spíš taková dočasná brzda, protože e, spíše bychom asi se měli zaměřit na vlastní průmyslové procesy, které asi systém CCS využijí daleko více než jenom spalování uhlí jako jako takové. Takže opět i zde se vracíme k obnovitelným zdrojům energie. To znamená, dostáváme se tam, kde jsme začali a v tom je naše jistota, protože vítr nám rusové neseberou. Máme světově v podstatě největší zdroje větru v Severním moři a e, fakt je, že když obnovitelné zdroje rozšíříme na větší období a použijeme e, rozumný mix, tím se tento zdroj energie vyváží, dá se daleko lépe propojit a může být celkově užitečnější. Takže pakliže toto vezmeme jako východisko, tedy tu konkurenceschopnost a energetickou účinnost, tak se vlastně nutně dostaneme k závěru, že vysoká energetická účinnost a vysoký podíl energie z obnovitelných zdrojů je to jediné rozumné, co můžeme udělat. A pokud jde o subsidiaritu, eh, když eh, říkají lidé, že se můžeme poučit, tak nesouhlasím s panem Šimaňským, který říká, že potřebujeme výzkum a ne podporu. Fakt je, že některé eh, zdroje obnovitelných energií jsou velmi nové, teprve opustili rýsovací prkno a tím pádem je tyto technologie potřeba podpořit, Ehm, protože zatím nejsou konkurenceschopné, jako fotovoltaika nebo eh, pobřežní eh, větrná zařízení. A my jim nesmíme bránit realizovat potenciál, nesmíme jim bránit eh, účastnit se plně tohoto trhu. Ne, nemluvím jenom o pobřežních větrných zařízeních, ale i různé, růz, různá mořská zařízení a tak dále. Takže v podstatě říkáme to samé jako komise pro oblast skleníkových plynů, takže vysoká energetická účinnost, vysoký podíl Eh, obnovitelných energií. A z hlediska energetického balíčku pro rok 2030 bychom právě zde měli začínat. Myslím si, že zatím se na věci díváme špatným koncem dalekohledu, protože řešíme skleníkové plyny a pak si říkáme, jak tedy to našroubujeme na všechno ostatní. Ale kdybychom nejprve vyřešili energetickou účinnost a zaměřili se na to, co můžeme udělat v tom sektoru mimo ETS, pomohli bychom těžkému průmyslu, protože ten. Eh, těžký průmysl, eh, který využívá hodně energie, bude muset odvést menší práci, pokud všichni ostatní té práce udělají trochu více a měli bychom na to pamatovat. Děkuji. Ano, děkuji. Vy jste zastupovala i pana Gerbrandyho, pokud vím. Eh, takže jako další Sato Hasi Zabase Aikuta. Prosím. Já Plně souhlasím s Markem Taskukem, eh, Petrem Tomsnem a Fionou Hall, že je nutné mít ne jeden skleníkově plynový cíl, ale tři. Chtěla bych nicméně ztratit slůvko o klimatických změnách jako takových. IPCC, jak víme, zítra zveřejní svou další zprávu. Ale to, co už zveřejnil UNEP a Světová banka, nám říká, že pokud země světa nevystupňují své klimatické úsilí, je pravděpodobné, že do konce století se planeta ohřeje 3 až 4 stupně. Nikola Stearns nám nedávno připomněl, že tímto způsobem se dostaneme do klimatických podmínek, které budou úplně jiné než cokoliv, co lidstvo zažilo za 10 tisíc své let své evoluční historie. Pokud eh, polevíme v úsilí, znamená to, že dnešní miminka a děti vystavujeme prostředí zcela neznámé planety. A já bych nikdy své děti neposlala na neznámou planetu. My budeme prostě bojovat. A bez ohledu na to, jestli kilovat bude stát o desetník nebo dva více. Někteří kolegové již eh, hovořili o cenách eh, dovozových fosilních paliv. To bude vždy nedílnou součástí diskuse o nákladech na klimatickou politiku. A jak už eh, řekli kolegové, budoucí cena eh, ropy se odhaduje mnohem výše, než eh, jsou údaje v zelené knize komise. Třeba moje země, Finsko, které se dlouho spolehalo na papírnický průmysl, My jsme tady se snažili šetřit peníze tím, že jsme exportovali papír. Já nevím, jestli je to jenom tedy otázka obnovitelných zdrojů, ale green tech je celosvětově rostoucí odvětví. Po finanční krizi se clean tech co do objemu globálně zdvojnásobil. A třeba u nás je to druhé nejdůležitější odvětví po internetových hazardních hrách. Čili je reálné se domnívat, že klimatická politika je slučitelná s konkurenceschopností. A ještě poslední bod. Často slýcháme, že Evropa vede osamělý boj. To není pravda. Čína letos zavedla obchodování s emisními povolenkami v nejdůležitějších provinciích a představili harmonogram, podle kterého obchodování s emisemi zasáhne celou zemi. Také nedávno Obamova vláda ve Spojených státech rozhodla o zavedení emisních standardů ve výrobě energie. My takové normy v EU nemáme. Tyto standardy, pokud tomu správně rozumím, znamená, že nebude možné stavět nové uhelné elektrárny bez zachycování uhlíku. Měli bychom se dívat také na to pozitivní a to bychom měli podporovat. Děkuji. Děkuji za to asi. Tadeusz Šimaňsky. Chtěl bych zvrátit uwagę. Chtěl bych vás upozornit Eh, na naprosto důležitý cíl eh, snižování emisí CO2. Ale eh, tady zazněl pojem věrohodnost. A to je důležitá, důležitý pojem, že před kým má být Evropská unie věrohodná. A pak tady máme ještě opačnou otázku. Jaká je věrohodnost nejrůznějších partnerů v souvislosti tedy s oteplováním planety. Blížící se klimatický summit ve Varšavě bude skvělou příležitostí a kdo ví, možná i jednou z posledních šancí na dosažení dohody a sladění kontrastních cílů. Konrad Šimaňský ve svém prvním vstupu podtrhl, že původně nám šlo o boj o ochranu planety a tudíž tedy o redukci emisí CO2. Nicméně, když se na tento cíl podíváme v kontextu energetické bezpečnosti a konkurence, konkurence konkurenceschopného hospodářství, to možná není úplně správně, jak to tady pojímáme. E, je to také otázka diskutování této problematiky s biznesem. Již dnes se děje takzvaná realokace, tedy únik produkce z Evropské unie do regionů, kde e, jsou ekologické normy a předpisy mírnější. E, tomu je třeba zabránit, protože takovéto cíle, pokud jsou realizované tímto způsobem, možná tedy přispějí k ekologii, ale zároveň oslabí naši ekonomiku v globální konkurenci. A chtěl bych upozornit, jak důležitá je předvídatelnost a stabilita. Já jsem se eh, setkal s představiteli biznisu a máme zde dvě iniciativy Komise EU, které vzbuzují velké emoce. To je úprava, čili zrušení současného systému CO2 a a podíl biopaliv. E, to, že se tyto věci za pochodu ruší či e, mění, no tak to je nestabilita a podrývá to důvěryhodnost Evropské unie v, účích, v očích biznesu. A ještě tedy eh, bych chtěl připomenout slova ministra Korolece, který bude hostitelem klimatického samitu. On poukázal na tom, jak je důležité, důležitá globální dohoda. Bez ohledu na signály, které eh, přicházejí ze strany Číny nebo USA. To je možná dobře, to jsou takové první vlaštovky, ale my skutečně potřebujeme globální dohodu, protože my jako EU emitujeme pouze 11 emisí CO2 a bez zapojení velkých eh, ekonomik eh, prostě to naše úsilí je marné. Takže já si myslím, že redukční cíle, které by byly možná méně ambiciozní, ale za to globální, Eh, by znamenaly velký úspěch. Je třeba vidět také eh, rozdíl mezi hospodářským vývojem třeba nejen v Evropské unii, ale třeba také jinde na světě. Čili eh, já tady apeluji na to, aby jsme se snažili přes veškeré potíže dospět ke kompromisu. A na klimatickém sami toto bude ještě obtížnější. V podstatě se snažíme sloučit vodu a oheň, ale já jsem optimista. Vielen Dank und als nächstes spricht Herr Děkuji a nyní Herbert Royal. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem pečlivě naslouchal. A e, možná bych přidal několik argumentů a myšlenek, které jsou podle mě důležité. My jsme tento projekt e, dva výbory dohromady e, pojali tak, že se snažíme formulovat velmi komplikované téma. Snažíme vést výměnu názoru a poprat se o řešení vidíme, jak tady na sebe narážejí různé pozice. Každý řekne, čemu věří a pak se rozhodne, kde leží většina. A vidím další problémy, poněvadž eh, ty tady máme rozpory mezi výbory, ale pak to musí projít ještě radou a tam se trošku něco malého změnilo nemoc. Hovořilo se tady o bezpečnosti dodávek, klimatické, klimatických zájmech a cenách. Toto je skutečně všechno dohromady, co se musí zohledňovat. Musí to promítnout do mixu energií. Někdo jiný řekl, že to vyřeší eh, obnovitelné zdroje. No. Opravdu si myslíme, že je možné sedit vše na jednu kartu, anebo potřebujeme i diferencovanou odpověď, eh, tedy to, že budeme muset najít skutečně mix. Jestliže je to tak, že opravdu potřebujeme vhodný mix, to je diferencovaná odpověď, a jestliže členské země jsou eh, v různých eh, pozicích a že situace je dneska velmi odlišná od doby před pár lety, kdy se o těchto cílech rozhodovalo tak eh, jak se, tedy položme si otázku, jak eh, dosavadní opatření zafungovala. Vidíme, že CO2 tyto cíle, tak tam se nám daří, ty cíle splníme. Pokud se týče obnovitelných zdrojů energie, tak eh, ty docílíme lehce. No a teď se dostáváme k tomu, že eh, pokud eh, všechno vsadíme na jednu kartu, bude to znamenat problémy. Podívejme se také na nechtěné vedlejší efekty. Třeba máme tady eh, těžké potíže s náklady. Lidé prostě dnes nejsou schopni uhradit účty za elektřinu. A vlády říkají, pokud se to okamžitě nedostane pod kontrolu, tak bude zle. Protože toto způsobilo masivní posun poměru na trhu. My tím, eh, jak jsme zaváděli klimatické cíle, eh, jsme eh, se snažili vytlačit ze hry trh nebo energetická účinnost. Někteří říkají, to zvládneme, jiné členské země to nezvládneme. A tak dále. Čili tady to je otázka toho, zda máme inteligentní eh, instrumenty. Třeba u nás sice nemáme pesně, přesně eh, stanovené cíle, ale máme pobídky a zdá se, že to funguje. A Paní Hall, eh, vy zde zastupujete velkou zemi, eh, Velkou Británii a chcete eh, nebo zastáváte se tady pevných cílů, tak bych jenom připomněl, že právě vaše země v radě vyjednala maximum flexibility. Já tomu rozumím, ale prosím, moc to nesedí. Jestliže tedy souhlasíme s tím, že naše opatření fungují, ale mají spoustu nežádoucí vedlejších důsledků, tak prosím uvažujme, jestli by nebylo lépe eh, přistupovat k tomu jinak. Já nemám hotovou odpověď, ale eh, vím, že pokračovat dále, tak jsme začali, to je ta nejpitomnější odpověď já opravdu pochybuji o tom, že to, co děláme teď, je skutečně rozumné řešení. Tady zazněla zajímavá kritéria. Eh, eh, zaznělo tady, že vše musí být také eh, účinné, reálné, že třeba brát v úvahu také konkurenceschopnost, kapacitu jednotlivých členských zemí. To jsou skutečně chytrá kritéria. Tak proč si nesedneme, neuděláme pořádnou analýzu a na základě ní teprve nerozhodneme, co budeme dělat dál. Jestliže nejdůležitějším cílem je cílem redukovat emise CO2, no tak eh, máme tady hierarchii Řekneme, toto je hlavní priorita a ty ostatní věci, to jsou nástroje, jak toho dosáhnout. Protože eh, chytré závěry, které se nakonec nerealizují, taky nejsou na nic. Děkujeme, pane Rojle, tím jsme u konce stínových zpravodajů. Nebylo zatím řečeno, že mnoho věcí z energetické politiky se dělají na národní úrovni nikdo v podstatě nepochopil, že od 1.12.2009 energetická politika v kompetenci EU, to mnoho lidí stále nechápe. Dobře, takže teď rozprava zbývajících řečníků. Jako první kolega Julan. Ja, danke, Vorsitzender. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegové a kolegyně, v první řadě jde o ochranu klimatu. Ale nejde jenom o ochranu klimatu jde ještě o další aspekty. Eh, dodávky energie, eh, Konrad Šimaňský s politováním konstatoval, že jsme závislí na importech energie. Jde o nový průmysl, jde o průmyslovou politiku, jde o vývoj nových technologií, jde o hospodářský rozvoj i na venkově, i na ostrovech, na, ve vzdálených regionech kde máme potenciál rozvoje endogenních energií. A já si myslím, že v politice pro rok 2030 musíme eh, zohlednit všechny tyto faktory a nezaměřovat se pouze na téma ochrany klimatu. Konrád Šimaňský rovněž řekl, že první klimatický balíček z roku 2008 je ještě mladý ale konec konců po pěti letech lze bilancovat a vidíme, že jsme na správné cestě. Cíle pro emise CO2 dosáhneme, budeme mít 20 energie z obnovitelných zdrojů a poté, co jsme eh, jak si zavedli povinný cíl energetické účinnosti, tak snad se dostaneme na 20% i v této oblasti. Takže úspěšní jsme a nesmíme to vnímat příliš negativně ti, kteří do těchto, energi- eh, do těchto technologií investovali, nám věří, že i nadále budou moci být efektivní a činní v těchto oblastech. Eh, obnovitelné zdroje a efektivita jsou velké průmysly a bylo by vyloženě hloupé, pane Royle, zase najednou měnit zcela směr a říct všem těmto lidem tak dost a teď zase jinak. Ochranu klimatu můžeme zvládnout i bez obnovitelných zdrojů i bez energetické účinnosti. Můžeme ji dosáhnout třeba pomocí atomové energie, pomocí uhlí a systému CCS. A jsou zde velké zájmy, eh, které to chtějí prosadit a naopak jiné, které to nechtějí. Je zde obrovská lobby, která chce stavět nové atomové elektrárny, uhlí má také velkou lobby, CCS už se bohužel nedělá, nebo respektive ono se to dělá, ale já bych rád varoval před tím, že bychom tyto oba podcíle, tedy obnovitelné zdroje a efektivitu a energetickou účinnost vzdali, protože bychom pak zůstali, pak, pak měli v rukou jenom atomovou energii a uhlí se systémy CCS, pokud to vůbec bude hospodářsky únosné. Myslím si, že bychom se ještě jednou měli podívat toho systému jako do celku. E, u systému ETS máme velké problémy. Čím více máme obnovitelných zdrojů, čím vyšší účinnost, tím méně máme certifikátů a to nejde. To nefunguje a myslím si, že to nejde opravit tím, že uměle navýšíme cenu povolenek. Myslím si, že chceme Evropu, která efektivně užívá zdroje a tady potřebujeme tři cíle, nejenom jeden. Děkuji, pane Leinene. Já jsem málem zapomněl říci, aby se tito řečníci teď omezili každý na dvě minuty, prosím. Musíme také dbát toho, abychom se střídali, výbor ITRE, výbor ENVY a tak dále, podle frakcí a tak dále. Takže prosím dalšího řečníka. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chci se připojit k tomu, co říkal pan Royal. Hovoříme-li o tomto tématu, musíme si uvědomit toto. Problém je změna klimatu. Chceme snižovat emise CO2 a lépe užívat energie. Ale problém je také udržitelný rozvoj. To, co říkal pan Leinen, je pravda. Ale konkurenceschopnost eh, zkrátka v oblasti energie nefunguje. V energetice eh, nejsou žádné nesubvencované investice, takže na jedné straně mluvíme o tom, že eh, v sektorech elektřiny a plynu chceme větší rozvoj, chceme zároveň však investice, které budou ničit vnitřní trh. A tomu musíme zabránit. Já jsem pro politicko-environmentální eh, opatření, ale musí tato odpovídat principům tržní ekonomiky. Myslím si, že potřebujeme silný systém ETS, ale musíme se vzdát jeho subvencování. Takže ten systém je potřeba zjednodušit. Potřebujeme jeden cíl, a to bude cíl snížit emise skleníkových plynů. Subvence nesmíme rušit úplně, budeme je do budoucna ještě potřebovat, ale jenom pro, eh, pro eh, technologie, které nejsou dostatečně eh, rozvinuté. Energetická účinnost je důležité téma, v tom souhlasím. Já bych v této oblasti nezaváděla konkrétní cíle, snad pouze v sektorech, které nespadají do systému ETS to, co v systému ETS je, žádné další pobídky ani pomůcky nepotřebuje. Stanovené cíle musí zohledňovat samozřejmě také to, do jaké míry chceme dosáhnout globální dohody. Musíme však také přemýšlet o sektorálním nasazení, protože to bude ten zásadní rozdíl při prosazování tohoto systému, tady to by byly ty rozdíly mezi členskými státy a bude to také velice důležité pro globální úroveň. Děkuji, další je Richard Zebr. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem skutečně šťastný, že provádíme tuto společnou rozpravu. Tato jednání podle článku 1.50 jsou velmi neoblíbená pro administrativu, ale myslím si, že přispívají k formulování názorů a nápadů buď na této platformě nebo v plénu já jsem si eh, velmi užil, že dánská socialistka cituje Angelu Merklovou a myslím si, že kolegové v Německu jistě ocení, eh, že si do roku 2020 Německo stanovilo úspory 40% emisí. Je to nejsilnější průmyslový národ, který v Evropě máme. A slyšel jsem, že Cameron zvažuje do roku 2030 minus 50% pokud bychom měli do roku 2015 mezinárodní dohodu. Takže něco na národní úrovni se děje. Musíme mít cíl evropského řešení. A oba ty problémy energie a ochrany klimatu nelze rozdělovat. Jsem přesvědčen, že principiálně se jedná o situaci prospěšnou pro všechny. E, takže dělat, jakože technologie, které prospívají klimatu, jsou zároveň protikonkurenceschopné, proti, protikonkurenční, to je, myslím, sen šíleného cukráře, protože právě tyto technologie jsou technologiemi budoucnosti. Nebudou to staré technologie, které budeme do budoucna prodávat, budou to naopak ty nové technologie a měli bychom do nich investovat. Jsem také přesvědčen, že bychom i nadále měli zachovat tři cíle. E, proč? Mluvil o tom Jo Leinen, že budeme mít, eh, když budeme mít jenom cíl CO2, budeme mít uhlí z CCS a atom. Ehm, je nutné zohlednit, že rozdíly v členských státech v názorech na tuto problematiku se velmi různí. Energetická bezpečnost je něco, co je neocenitelné. To nemá cenu, nelze to vyjádřit penězi a nelze to vyjádřit ani v nějakém cíli. Také efektivita CO2 je e, velmi zajímavé téma, které se dobře zrcadlí v cenách energií. Ono se, e, ono se je tvářeno, že největší problém z hlediska CO2 je cena elektřiny, ale já bych to rád prosím rozdělil. V Dánsku stojí kWh 36 e, centů. U nás doma je to 20 centů, tedy cena energie pro domácnosti. Průmyslový proud stojí 13 centů za kilowat-hodinu. takže kdo říká, že si toto nemůžeme dovolit, eh, ten si musí zamést přes vlastním Prahem a změnit národní daňový systém. Podíváme-li se na konkurence <laughs> schopnost eh, Evropy versus USA, Nejsme na tom vůbec dobře. Jsou tu obrovské rozdíly a američané mají mm, pro nás, eh, oproti nám velkou výhodu. Ale faktorů v této oblasti je celá řáda, řada a já bych nerad, abychom o tomto jednali dogmaticky, spíše bych rád, abychom se jednoduše přidrželi těchto tří cílů, zajistili jistotu investic, protože si myslím, že to evropskému průmyslu našim občanům dlužíme. Děkuji. Děkuji, já jsem vás vůbec nechtěl přerušovat, ale limit je limit. Tak, teď tady opět kolegyně z ITRE, kolegyně Baré, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je to velmi zajímavá debata. Jde také o hospodářské řešení tváří v tvář krizi. Potřebujeme dlouhodobé ekonomické strategie, potřebujeme také vzdělávání, ale i energetika je jedna důležitá část. Hovořili jsme o závislosti na fosilních palivech. To je opravdu důležitá věc. My jsme zcela závislí na dovozu. Normativní rámec je v rukou Evropské unie. A teď je třeba udělat transpozici do členských států, je třeba vytvořit vnitřní trh s energií. Jsou to otázky, které drží v rukou Evropská unie. To jsou všechna ta úzká hrdla, která třeba vyřešit. Kolegové zde říkali, že bychom neměli sázet všechno na jednu kartu. Obnovitelné zdroje by měly být alternativním řešením. Ty už vyrábíme v Evropě, jsou zde různé druhy obnovitelných energií na severu, na jihu a je tedy možné vyrábět energii, aniž bychom je museli dovážet. Průmysl potřebuje vyřešit tento problém s energií, s cenou energie, s přístupem k energii a je třeba mít také společné kritérium pro Evropskou unii, protože jinak nebudeme mít řešení ani pro průmysl, ani pro krizi. Vielen Dank. Děkujeme. Jako další Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. Je mi velkým potěšením, že se koná toto společné zasedání. Znovu se setkávám s kolegy z ITRE, kde jsem pracoval 7,5 roku. Už v roce 2005 jsme se vůbec začali bavit o takovýchto cílech. Myslím, že je velmi důležité, že spolupracujeme. My to děláme už dávno takto ve frakci EPP, teď už je to i napříč frakcemi, to je výborné. Já bych tedy vycházel z toho, že návrh vlády Velké Británie, Cameronova kabinetu, skutečně oficiálně předložilo dokument, ve kterém se říká, že do roku 2030 eh, by chtěl snížit emise CO2 o 50 A já bych eh, eh, rád by to také vzal v úvahu Konrad Šimansky, poněvadž David Cameron založil frakci EKR a nebýt něho by takto frakce neexistovala. To berme v úvahu. Politický realismus říká, že to je nereálné. Jako návrh je to zajímavé, ale myslím, že e, budeme pod těmi 50%. Britská vláda současně s tím říká, že je to cíl podmíněný. Tedy pokud se dohodneme v Paříži, pak 50%, pokud ne, 40%. A otázka je, jestli je to ta správná metoda. Ono se to už neosvědčilo v Kodani, proč by to mělo fungovat teď? Můžeme samozřejmě volit různé cesty, různé způsoby, nezávisle na globálních dohodách, ale já myslím, že to, co považujeme za e, správné, to bychom měli dlouhodobě držet. Závěrem bych ještě chtěl výslovně e, podpořit Richarda Zebera. Tři cíle. Takto jsme se dohodli. To je co emise, obnovitelné zdroje, udržitelnost, to tak samozřejmě musí být. A důležité je, abychom měli nejenom toto, ale e, také energetickou účinnost. To bude levnější potom celkově. Dobře. Děkuji. Takže jestli to dokáže Cameron, tak to určitě dokáže rudozelená koalice v Německu. Pardon, černozelená koalice Německou, Německu. Claude Turmes. Já si myslím, že klimatická a energetická politika to musí být jeden balíček a myslím si, že klimatická politika je vhodná. Proč? Představte, představte si, kde bychom v Evropě byli, kdybychom měli pouze ETS. Ti, kteří říkají, že, že eh, obnovitelné zdroje Eh, namáhají energetický systém, tak těm bych chtěl říci, že tady máme 2,5 miliardy povolenek eh, navíc v celém systému, čili systém ETS eh, de facto se zhroutil, protože měl fungovat globálně a protože tam máme přebytek povolenek celá investiční politika eh, by se nedostala jinam, kdybychom, nikam, kdybychom měli jenom ETS. Dále dlouhodobě a krátkodobě, pokud budeme konzistentní, eh, bude nám to snižovat ceny a náklady. Eh, Petr Líze má pravdu. Čím více budete dělat účinnosti, tím víc můžete jít pro 50% cíl eh, v, sleníkových plynech. Jinak, abyste to uřídili, budete muset jít na vyšší ceny za tunu. Když budete sledovat 40% cíl pro účinnost, eh, pro Eh, obnovitelné zdroje a 50 u CO2, dostanete se na cenu kolem 30. Proč? Protože eh, opatření pro účinnost budou potom levnější. To jsou eh, nové, nová výstavba, ledničky a tak dále. To všechno bude levnější pokud budeme sledovat povinnou politiku prostřednictvím cen. A ještě k zemím jako Polsko a jiné. Pamatujte, že Polsko má daleko větší potenciál k získání energetické nezávislosti než potenciál břidličného plynu. Což znamená, že pokud v Polsku eh, nepůjdete cestou efektivnosti, eh, je eh, vaše rétorika o energetické nezávislosti nevěrohodná. takto dosáhnete cílu a vytvoříte zaměstnanost pro Evropu. Vittorio Prodi. Děkuji, pane předseda. Děkuji za tuto příležitost. První bod. ETS. Je zablokován. Já si myslím, že je zcela nevyhnutelné, prodiskutovat ETS na zcela jiném základě, to znamená na základě klimatické spravedlnosti, To znamená politicky implementovat eh, deklaraci z Bali. Dát tomu tedy společnou, i když rozrůzněnou zodpovědnost. To je zásadní, abychom mohli znovu oživit ETS. Protože pokud to neuděláme, tak můžeme na poplatky za uhlík rovnou zapomenout. Rovnou bychom také mohli zrušit dotace na fosilní paliva, to je ale další věc. Musíme také pochopit, jakým způsobem se musíme přizpůsobit klimatickým změnám a začít systematicky využívat energie z obnovitelných zdrojů na našem území, abychom umožnili zachování území a jeho přizpůsobení se klimatickým změnám. To musí být zásadní podmínka, podle mého názoru. Pak je zde problém, nebo tedy otázka zlepšení účinnosti dopravy. Musíme pochopit, jak nejlépe využívat energie z obnovitelných zdrojů, především tedy větru. Tím můžeme vytvořit efektivní dopravní síť, která bude využívat neustálý vysoký potenciál těchto zdrojů. Je jasné, že toto je celoevropský problém, který musíme řešit na evropské úrovni. Já myslím, že ho můžeme vyřešit hned, abychom zajistili účinnost eh, energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím eh, evropských eh, bonů poukázek. Potom je nutné zcela změnit eh, myšlení. Je třeba dát eh, více prostoru nemateriálním statkům, na rozdíl od těch materiálních, které představuje pouze HDP. Děkuji. Fiona Hall. Děkuji Fiona Hall. Eh, tentokrát jako Fiona Hall. Děkuji. Pan Gebrandy, stínový zpravodaj za Envy a Alde, tady nemůže být, omlouvá se a rád by, abych eh, řekla několik slov jeho jménem. Tato schůzka je začátek velmi důležitého procesu. Pro mnohé z nás je to proces nový. Těšíme se proto na úzkou spolupráci s vámi všemi a doufáme, že eh, stanovíme ambiciozní agendu pro rok 2030. Rámec pro rok 2030 je velmi důležitý, protože eh, prvotní fáze projektů jsou velmi dlouhé dlouhé a efekt našich rozhodnutí bude sahat až daleko za rok 2020. Tím pádem je potřeba rámec pro rok 2030 stanovit co nejdříve, ale to není jediný důvod. Šéf eh, konference o změně klimatu OSN řekl, že Evropská unie musí jít příkladem a přijmout eh, rámec pro rok 2030 ještě před samitem šéfů světových vlád v roce 2015 náš rámec musí být ambiciozní z několika důvodů. Jednak musíme zajistit, že splníme naše dlouhodobé klimatické cíle, co do emisí eh, skleníkových plynů snížených o 80 až 95 do roku 2050. Nicméně to nesmí být náš cíl jediný. Ambiciozní rámec v EU rovněž podpoří udržitelný hospodářský růst, zajistí evropskou konkurenceschopnost a zajistí naše dodávky energie a eh, zvýší eh, efektivnost užívání zdrojů v Evropě. Chceme-li dosáhnout těch snížení, jak jsme si je přece vzali, potřebujeme politiku, která napraví tři selhání trhu. Jednak selhání při internalizaci externích nákladů eh, emisí skleníkových plynů, eh, nedostatek investic do energetické účinnosti a nedostatek investic do obnovitelných zdrojů. Realizace těchto cílů bude daleko pravděpodobnější, pakliže bude podpořena smíšenými cíly pro snížení emisí CO2 eh, skleníkových plynů a cílu pro energetickou účinnost. Cena uhlíku bude samozřejmě také zásadní pro rámec pro rok 2030. Znamená to, že budeme muset vyřešit fungování ETS a to spíš dřív než později, a stanovit nové cíle pro sektory, které nejsou v systému ETS doposud zahrnuty. Nicméně nelze se pouze dívat na politiky, které e, oceňují uhlík, ale musíme se zaměřit také na politiky, které tento, e, tento cíl podminovávají, to znamená různé e, podpory, přídavky a tak dále. Při stanovování rámce na rok 2030 vidíme, že ceny uhlíku nebudou sami stačit pro zvýšení efektu Eh, na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje. Potřebujeme doplňkové zdroje, eh, eh, doplňkové cíle pro 2030 pro obě tato témata. Je potřeba najít politickou setrvačnost pro dlouhodobé investice a benchmarking měření postupu v této oblasti. Ambiciozní klimatický a energetický rámec podpoří růst a poptávku v nízkouhlíkové hospodářství. Evropská unie je na špici nízkouhlíkových technologií, což je pozice, kterou nesmíme ztratit. Ambiciozní rámec pro 2030 nebude prospěšný prospěšný jenom pro klima, ale i pro naši ekonomiku. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Jako další Kryton Arzenis. Zwei Minuten. Ach, der ist nicht mehr da. Gut. Aha, on už tu není. Takže eh, paní Ulskok chtěla ještě stručně vystoupit, prosím. Tak, herr ordförande. Jag vill egentligen eh, ha en liten replik. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych reagovala na to, co zde před chvílí zaznělo z úst našeho kolegy Royla. Pan Royl nám řekl, že bychom mohli mít pocit, že jsme proti energetickému mixu a chceme pouze energii z obnovitelných zdrojů. To podle mě nikdo neřekl alespoň podle toho, co jsem dnes slyšela. Problém je ovšem ten, že dnes máme energetický mix, ve kterém obnovitelné zdroje energie netvoří příliš důležitou část a je nutno, abychom na úrovni Evropské unie přijali rozhodnutí, na jehož základě budeme usilovat o to, že náš energetický mix vezme v úvahu i další zdroje energie, kromě těch tradičních, včetně tedy energie z obnovitelných zdrojů. Ráda bych reagovala na otázku těch dotací, subvencí. O tom tady několik lidí hovořilo a říkali, že možná není správné podporovat energii z obnovitelných zdrojů pomocí státních dotací nebo nějakých jiných subvencí, ale dnes musíme přiznat, že máme obrovské množství dotací na jadernou energii, na uhlí a tak dále. Takže když se podíváme na dotace na obnovitelnou energii, tak to jsou opravdu zanedbatelné dotace. Někteří investoři by možná mohli mít zájem, rádi by investovali do oblasti energie z obnovitelných zdrojů, ale je to velmi obtížné pro tyto investory, protože přesně nevědí, jaké jsou podmínky, a někdy mají strach investovat, protože nevědí, čeho se mají držet. Není to příliš jasné. To jsem tedy chtěla upřesnit. Děkuji. Děkuji, Jolanta Hybner. Děkuji bardzo. E, podchodząc do tego Děkuji pěkně. Mě by zajímalo, uvažuji o tom, jak spojit politiku klimatickou, energetickou a jaké mají vliv. Ano, ovlivňují, na rozvoj, ovlivňují rozvoj našich zemí a průmyslu. Co nás blokuje? Především eh, pro investory eh, ty odrazuje nestabilita předpisů. Pokud budeme mít pravidla v průběhu hry, pak tedy můžeme zapomenout na investiční efekty. Eh, musíme uvažovat o tom, jak vytvořit stabilní dlouhodobý právní rámec a jak se do toho vložit finančně. Kolegové tady hovoří o jednom typu druhu eh, jednom druhu zdrojů jako o čemsi dokonalém obnovitelných zdrojích. Dobře, eh, oni možná jsou dokonale v důležitosti, ale nemáme dostatečné způsoby eh, je využívat. Prostě nejsme schopni je využívat průběžně 24 hodin denně. Máme také jiné zdroje energie uhlí, břidličný plyn, atomová energie. A co nás blokuje zde? Máme málo času a dáváme málo peněz do eh, rozvoje nových technologií k využití uhlí, k využití CO2 v chemii, k využití eh, břidličného plynu, obnovitelných zdrojů, slunce, větru, atomu. Prostě málo peněz dáváme na rozvoj a zdokonalování nových energií. Kdybychom měli dokonalejší metody, nemuseli bychom se o tom dneska bavit. A my se tady bavíme pouze o zdrojích, ale ne bavíme se o podstatě a tou podstatou je, co nové metody, nové technologie, v tom je budoucnost. E, kam chceme dávat peníze? Ty peníze jsou právě tam, Říkám prostě nové technologie, které ty vyřeší mnoho problémů. Děkuji. A ještě Jo Leinen. Ja, genau das, was Jolanda Hübner... Ano, to, co řekla Jolanda Hübner, to se musí uskutečnit do roku 2030, abychom tento systém komplementovali a doplnili. Potřebujeme chytré sítě, ty nám chybí, e, chybí nám skladování energie, máme na trhu mnoho technologií a teď potřebujeme pobídky pro investice do úložišť energie a potřebujeme také e, kapacitní trhy. My potřebujeme, e, samozřejmě musíme některé elektrárny odstavovat jako náhradní zdroje, no ale potřebujeme mít trh s kapacitou. U obnovitelných zdrojů eh, v posledních deseti letech došlo k enormnímu poklesu cen. Třeba je mnoho studií o tom, že energie větru je konkurenceschopná. A to tež platí u bioplynu tam už skutečně ty už jsou téměř konkurenceschopné. Takže když se podíváme do minulosti, tehdy to bylo drahé, byli jsme průkopníky, Německo za to zaplatilo, poněvadž fotovoltaika byla strašně drahá. Ale šlo to tak rychle, že v příštích deseti letech to bude mnohem levnější. Děkuji. A ještě zde máme dva zástupce komise. Kdo by si chtěl vzít slovo? Prosím. Uh, we would, from our side, uh, we are also with, uh, tak my jsme tady také dva, poněvadž toto je zasedání dvou výrobu a také um, u nás DG Energy a DG Klima spolupracují. My tuto debatu velmi vítáme, byla velmi bohatá. Jak víte, předseda Barroso eh, ve stavu o Unie, tedy v řeči o stavu Unie, eh, hovořil o cílech eh, do nejbližší doby a také příští rok v březnu Evropská rada se bude zabývat právě tímto tématem. Takže my vítáme to, že eh, parlament se tohoto úkolu ujal. No, proč to vlastně děláme? Máme tady v podstatě dvě, dva problémy. Eh, říkáme, zaznělo tady také, že energetika a klima jsou neoddělitelné věci. IPCC se tento týden Eh, schází a zítra se můžeme těšit na jejich zprávu. A pak máme také COP21, to je, bude tedy v Paříži v roce 15 a bude třeba se připravit a vypracovat dohody, které budou sahat až do období po roce 2020. A důležité je, aby Evropská unie byla jednotná, aby hovořila jedním hlasem. A ta příležitost tady je, protože vidíme, že i Spojené státy začínají být aktivní a co se činy týče, eh, tady se rozjíždějí eh, významné iniciativy. Čili máme příležitost postoupit vpřed. A Víme, že toto je příležitost pro to, aby Evropská unie hovořila jednotně. Samozřejmě jsme závislí na dovozech, to nám také zvyšuje ceny paliv. Takže my tedy v oblasti energetiky a konkurenceschopnosti máme problémy, které jsou navzájem propojené a synergické a souvisí to navíc ještě s problematikou klimatickou. Také dostáváme řadu reakcí eh, od zainteresovaných stran, s nimiž vedeme konzultace, myslím, že je jich nějak kolem 500, a to spolu tedy s poučením z balíčku, komisi napomůže předložit nové návrhy. Děkuji. Děkuji také za DG Inte komise za tuto zajímavou debatu, kterou jsme si právě vyslechli. Pro nás je důležité, a to tady také zaznělo, že ty tři cíle, konkurenceschopnost, bezpečnost dodávek a tak dále, že v novém balíčku opět budou zahrnuty. Počátkem února bychom měli mít hotovo, hotové posouzení dopadů a v nich eh, máme scénáře, ve kterých se snažíme propočítávat různé cíle, různé cesty a najít cestu vpřed. Balíčky jsou důležité. Třeba ten balíček do roku 2020, to je zdroj velkého potěš- poučení a e, budeme se tímto poučením řídit do budoucna. Děkuji, než dostanou slovo oba spoluspravodajové. Chce slovo ještě Herbert Royal, ale prosím stručně, pane kolego. Ano, no, děkuji. Já jsem se hlásil jenom proto, že i ostatní tady hovořili víckrát. Takže asi může každý, že ano. Eh, pane, pane, pane, pane kolego Royle, vy zejména můžete kdykoliv, říká pan předseda. Ano, tak jestli, jestli smím, tak to bude úžasné. Děkuji vám, pane předseda. Tak, eh, dvě kritické poznámky dovolíte-li. Slyšel jsem tu že se někteří kolegové staví proti orientaci na jeden cíl, protože zaměření na jeden cíl by znamenalo, že tohoto cíle bychom dosáhli i prosazením atomu, což by nebylo dobré. Takže eh, to, to už je jádro pudla. Proč jsme proti jednomu cílu? Cíli. Eh, podle mě to není argument, který by byl, eh, který by byl nosný. Je to skutečně otázka, jaký je ten správný energetický mix pro svět. Takže pokud um, rozhodnutí na evropské úrovni bude na tři cíle nebo proti jednomu cíli a každý si rozhodne, co bude chtít dělat jako členský stát, tak to bude mnohem lepší, protože to eh, nebude proti smluvnímu základu. A druhá poznámka, slyšel jsem, že kolegové upozorňovali na to, že samozřejmě rozvoj obnovitelných energií měl vliv na obchod s povolenkami, tím pádem na jejich cenu, tím pádem na další snahu eh, bojovat s emisemi CO2. To je zajímavá poznámka, ono to totiž platí eh, takže e, jsou určité dopady těchto politik, e, které nedovedeme předve, e, předpovědět a nedovedeme je pak řešit. Takže musíme hodnotit, co bude mít vliv na který cíl a co bude chytřejší řešit v nějaké hierarchii. Takže pokud už o tom chceme přemýšlet, přemýšlejme i o tomto. Děkuji. Ano, děkuji. Přece proto jsme se tady sešli, pane kolego, abychom společně o tomto přemýšleli. Další kolega si přál ještě e, vystoupit po druhé. Herberte, ty si právě řekl, že zde si je interakce mezi obnovitelnými zdroji a klimatem. Já ti připomenu ta čísla. 2,2 miliardy převisů v ETS. Z toho 50 milionů jde na vrub obnovitelných zdrojů, což znamená, a proč to není víc tedy? Už v roce 2006 kdy eh, komise vydala balíček pro eh, rok 2020, už tehdy byl eh, rozvoj obnovitelných zdrojů do tohoto započítán. To znamená, obnovitelné zdroje systému ETS neškodí, ale co mu škodí? Herberte, poslouchej mě. Smyčka z Business Europe z roku 2004 v té um, směrnici mezinárodní půjčky. My jsme si tehdy řekli, ano, to bude dobré, dáme to tam, ale dnes víme, že 1,1 miliard převisů v ETS vzniklo přesně z tohohle. a kvůli nim právě pak stála v roce 2012 tunace o 2,50 centů. Takže oni hráli na ten systém a bohužel jim to vyšlo. Takže když někdo říká, že v ETS jsou problémy, tak první věc je e, mezinárodní půjčky. A druhá věc je výzva pro nás, jak propojit cíle pro skleníkové plyny, eh, pardon, jak propojit ETS a hospodářský vývoj. A e, já nevím, jestli nám pan Fergut ještě dnes odpoví, měl bych na něj otázku. Podle mých informací pracuje komise s 1,4 až 1,8 procenty každoročního růstu HDP až do roku 2020. Je snad někdo tady v té místnosti přesvědčen, že evropské hospodářství příštích 20 nebo nějakých 17 let poroste každý rok o, o 1,5 nebo 1,8 dokonce procent? Což znamená to nejmenší, co může udělat komise, je udělat si citlivostní analýzu. Co bude, když ten růst bude jenom 1%, přátelé? Jak tu máme my dělat politiku, když modely, na, které, na kterých je založena, vůbec tedy samozřejmě nikdo neví, jak to bude do budoucna samozřejmě, ale vůbec nezohledňují e, tu vyšší variantu a tu nižší variantu. Najednou bychom třeba viděli, že 50% skleníkových plynů u pravděpodobného růstu někde kolem 2%, který bude třeba dosažitelný pro Evropu, protože budeme mít efektivitu a protože budeme mít eh, obnovitelné zdroje. Dobrá, děkuji kolego. Teď tady máme ještě dvě kolegyně, paní Jordan a paní Satuhasi. A pokud nikdo další nežádá o slovo, a máme ještě čas, tak případně můžeme ještě jednou debatovat. E, chce někdo ještě další slovo? Nechce, takže uzavíráme těmito dvěma kolegyněmi e, seznam. Takže paní Jordán, děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi jeden komentář. Mnoho kolegů řeklo, že chtějí stabilitu. Já si myslím, že všichni chceme stabilitu. Ale máme zde eh, dva základní pohledy na to, jak to má fungovat. Někdo říká, že je potřeba sbírat peníze a potom je rozdělovat prostřednictvím různých dotací. A to třeba na technologie, které jsou buď lépe nebo méně e, dobré je potřeba podívat se na to, co je naším hlavním cílem, tedy snížení emisí skleníkových plynů a konec konců musíme zohlednit i trh. Trh často funguje dynamicky ale jasným politickým signálem jej můžeme snadno stabilizovat. A e, toto dvojí nasazení nám může tu stabilitu zajistit, pokud tedy samozřejmě politika každý druhý rok nebude otáčet o 180 stupňů. Eh, to, co tady zaznělo z eh, Spojeného království o, těch, o snižování emisí, je sice fakt, ale nikdo neřekl, že eh, Velká Británie řekla, že je pro ní velmi důležité, aby měli technologicky neutrální přístup. Takže mají jeden cíl a pak to nechají celé na trhu, aby to sám trh reguloval. A pak se ukáže, které technologie se v tom politickém eh, prostředí pak budou dál vyvíjet a které ne. Claude, s tebou bych souhlasila eh, s tím, co říkáš o systému ETS. Je to škoda. Je to škoda mimo jiné i proto, že cena uhlíku je mnohem nižší, mnohem nižší než eh, cena používání různých technologií, Eh, než cena, které bychom dospěli použitím různých technologií na trh vhodných. A nakonec eh, ke komisi říkáte, že připravujete analýzu. Mě by zajímalo, jestli tam zohledňujete také scénář, kdyby byl jenom jeden cíl pro CO2. Děkuji. Děkujeme. Sato Hasi, prosím. Thanks. Uh, Mrs. Hibner said that... Děkuji. Paní Hibner řekla, že by se neměla měnit pravidla v polovině hry. A proto, když diskutujeme o pravidlech pro rok 2030, měli bychom vytvořit eh, robustní systém, který nebude nutno měnit v průběhu hry. Věda nám říká, že klimatické změny jsou skutečně naléhavou záležitostí. Všechny relevantní studie také svědčí o tom, že čím dříve začneme jednat, pokud jde o ochranu klimatu, tak tím to bude efektivnější. Když budeme jednání odkládat, tak tím to bude dražší. Je to tedy z ekonomického hlediska rozumné mít ambiciozní cíle. Letos před několika měsíci Nizozemská agentura, která hodnotí životní prostředí, vydala zprávu, kde se uvádí, že splnění cílu snížení skleníkových plynů o 80 až 90 do roku 2050 je nereálné, pokud se budeme zaměřovat pouze na snižování skleníkových plynů. Potřebujeme k tomu také doplňkové cíle, jako například cíl pro podíl obnovitelných energií a cíl v oblasti energetické účinnosti. A to potvrdila také Mezinárodní energetická agentura, že pouze cíl na snižování emisí skleníkových plynů sám o sobě nestačí. Potřebujeme k tomu také podpůrné cíle. Já si myslím, že Každý, kdo vážně přistupuje k těm dlouhodobým cílům, tak chápe, že potřebujeme také podpůrné cíle, jako je energetická účinnost a cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Ty jsou také stabilnější, nejsou tak volatilní jako obchodování s emisními povolenkami. Takže energetická účinnost a energie z obnovitelných zdrojů dávají větší prostor eh, pro jistotu. No, Děkuji. Paní Hybner, já jsem řečnický seznam uzavřel a tím se také budu řídit, nezlobte se na mě. OK. Reakce ze sálu bez mikrofonu, pan předseda říká OK. Omlouvám se, ale naše kolegyně mluvila o mně. o tom, co jsem tady říkala, tak já bych jenom ráda reagovala. Je také povědzenie v Polsku. V Polsku se říká, že nemůžete měnit koně v průběhu dostihu. A my si také můžeme říci, že bychom neměli měnit koně v průběhu dostihu. Já jsem nehovořila o pravidlech, které budeme mít do budoucna. O těch současných pravidlech jsem mluvila. A my neustále měníme pravidla hry. Já jsem realistka. Nesloucha, neposlouchám všechny agentury, ale poslouchám průmysl, zástupce průmyslu a odběratele energie a velmi se omlouvám, ale chtěla jsem reagovat na to, co zde říkala kolegyně. Ano, stručně a věcně jako vždy. Takže teď e, oba spoluspravodajové. Jako první Konrad Šimaňský, prosím. Děkuji bardzo. Děkuji pěkně. Chtěl bych e, samozřejmě reagovat na každou jednotlivou úvahu, ale to nejde. Takže e, možná dvě, tři věci, které se nám tady vracely. Za prvé naše globální odpovědnost já jsem skromný poslanec a opravdu se největší eh, s úctou sleduji to, co nám říká panel OSN. A jako skromný poslanec se domnívám, že si musíme zamyslet nad tím, zda náklady na tyto změny jsou rozloženy férově. Jestli je to v pořádku, že Evropská unie už léta vyvíjí ohromné úsilí, zatímco zbytek světa jenom mluví. Naposledy jsme slyšeli eh, jenom deklarace z úst prezidenta Obamy. Já vnímám, že hodně se mluví, ale jak vypadají fakta? V okamžiku, kdy se podařilo eh, Americe eh, začít těžit ve velkém břidličný plyn. Mají ambici tento plyn, tímto plynem zavalit celý svět, posílat ho levně i do Evropy. To nevím, jestli je to ta správná cesta. My jsme Evropané a já se teď domnívám, že tyto politiky, globální politiky, bychom měli, eh, měli bychom na ně vyvíjet tlak, poněvadž jejich deklarace neodpovídají realitě. Za druhé obnovitelné zdroje. Já jsem jej zastáncem, a to nejenom z důvodu ekologických, a také proto, že to jsou naše energetické zásoby, eh, které mohou pozitivně ovlivnit energetický trh a bezpečnost dodávek energii. Ty by mohly skutečně řešit naše problémy. Problém ovšem se týká tempa naplňování změn. A tady je hodně o čem diskutovat. Za prvé, nejen a jsem mnohokrát řekl, že tady existují subvence, které směřují do neinovacijních zdrojů energie. Mohly by být tržní, ale nejsou z důvodu politických. Nebyl jsem to já, ale byli to polští zelení, eh, kteří eh, upozorňovali na to, že za obnovitelný zdroj se používá přidávání biomasy do uhelného paliva. Takže e, toto se prostě často zneužívá. E, já vůči tomuto cíli se stavím poněkud skepticky a je to proto, že e, rozvoj obnovitelných zdrojů je na různých místech Evropy velmi eh, různé. Další problém je, že eh, jde o zdroje nestabilní. Neovlivníme, kdy má foukat a kdy ne. A jenom omezeně ovlivňujeme, kdy svítí a nesvítí slunce. Efektivní alokace prostředků do eh, rozvoje a vývoje Eh, tak to by nám mohlo vést k tomu, že obnovitelné zdroje nakonec budou soběstačné, že přispějí k rozvoji transitní sítí, ale třeba eh, budeme energetiku opírat o eh, plyn, bez kterého to dneska nejde. Třeba Spojené státy nemají klimatické cíle, v, pokud se týče eh, emisí a nemají klimatickou politiku, ale jejich systém začíná dobře fungovat, dobře se do něho zapojila obnovitelná energie a jejich systém je daleko účinnější než náš. A ještě jedna věc. Ekonomický kontext, zejména globální, to se tady objevilo několikrát. To je důležité. Já chápu, že dnes může panovat přesvědčení, že náklady na urychlenou eh, redukci eh, CO2 eh, budou nižší díky krizi. No ovšem krize to není dobrá zpráva. To nevím, eh, možná se to vnímá jako pozitivně tím, že tedy naše, eh, naše eh, politika je tedy levnější. Tady samozřejmě tady máme ten dvouprocentní cíl, ale teď je otázka, budeme mít ekonomiky, které, kterým se daří lépe a na ty bude větší tlak a ekonomiky, kterým se daří méně. Čili tady to je takový zvláštní přístup. Hlavní eh, problém eh, je v tom, eh, zda máme ten cíl či onen cíl, ale jak to děláme, jak je harmonizujeme. Větší pružnost reflektující rozmanitost Evropy. To je správné řešení. Děkujeme, pane Šimaňský. A teď eh, Andelvo. Děkuji, pane předsedo. Nejraději začnu tedy tím, že poděkuji všem těm, kteří obohatili tuto debatu. Myslím se, že je opravdu důležité nedívat se restriktivně na tyto věci. Je jich opravdu spousta a já opravdu prosím Nedívejte se na to restriktivně. Já vždycky budu volat po balíčku, který bude mít tři cíle. Je důležité zachovat tuto kontinuitu a poučit se z toho, co se odehrálo v minulosti. Konečně je třeba naplánovat interakce mezi třemi cíly, to znamená energetická účinnost, snižování skleníkových eh, plynů a obnovitelné energie. Zatím jsme ještě žádné takovéto interakce neměli. My musíme mít mnohem větší flexibilitu. A dnes mě baví to, že vidím, že ti, kteří v debatě o ETS a backloadingu, ti, kteří byli proti backloadingu a kteří byli také proti ETS jako takovému, tak právě ti nám dnes říkají, že by rádi měli balíček, kde bude pouze jeden cíl a ten bude založený na solidním ETS, takže nevím, co se děle, ale najednou se tady opravdu závažným způsobem mění stanoviska a já připomínám těmto lidem, že bez obnovitelných zdrojů a bez energetické účinnosti cena uhlíku bude mnohem vyšší. A to musíme vzít v úvahu. Za druhé, hovořili jsme o dotacích a já s tím plně souhlasím. Je třeba vyjasnit tuto záležitost, protože se tam překrývá národní podpora a evropská podpora zcela nepřijatelným způsobem. Já jsem hovořila o takovém phasing out, právě protože jsem se setkala se zástupci s představiteli odvětví obnovitelných energií a ti mě to sami navrhli. Oni říkali, my už jsme teď poměrně konkurenceschopní, my už tyto podpory nepotřebujeme. Hovořili jsme tedy o větrné energii, bylo to tedy u těchto větrných elektráren, které jsou umístěny při pobřeží, takže tam eh, by bylo možné dále tuto oblast rozvíjet. Třetí věc, eh, kterou bych ráda řekla panu Tadeuši Šimaňskému, důležité je připomenout význam výzkumu, vývoje, inovací. My i nadále musíme usilovat o celosvětovou konkurenceschopnost. Ostatní na nás čekat nebudou. Hovořili jste o Číně. V červenci Čína oznámila, že bude investovat 200 miliard dolarů do obnovitelných zdrojů. Já jsem byla teď v USA a ano, pane Šemaňský, USA si také stanovují cíle na snižování skleníkových plynů. Samozřejmě je zde lokální politika, která je komplikovaná, protože Kongres eh, to tak úplně nepodporuje, nicméně prezident Obama hovořil jasným hlasem. Hovořili jsme také o důvěrohodnosti. Pro mě je to otázka konzistentnosti na mezinárodní scéně. Nemůžete jeden den říkat, eh, že je to bílé a o pár dní později říkat, že je to černé. Konzistentnost to je podle mě také to, že budeme říkat pořád tež, tvrdit pořád tež a že budeme hovořit jedním hlasem ve jménu Evropy a ne ve jménu své vlastní země. Ve jménu Evropy, ale ne ve jménu naší vlastní země. A já opravdu toto chci zdůraznit, protože pokud hovoříme o sdílení úsilí, tak eh, já si dokážu představit, že se podívám na to očima Polska Německa, ale ta diskuse musí být společná, ne země od země a to mně připadá zásadní. A znovu, když hovořím o důvěryhodnosti, já jsem nebyla v parlamentu, když se rozhodovalo o klimatickém balíčku, nebyla jsem tady, byla jsem v belgickém senátu a byla jsem velmi ráda, že se zde přijímá tak ambiciozní balíček v té době a teď máme dopis, dojem samozřejmě, krize do toho zasáhla. Já to chápu. Nicméně najednou máme pocit, že klimatické změny už nejsou naléhavé a najednou se začíná hovořit úplně jinak, jako kdyby ty klimatické změny už nebyly tak naléhavé. Ale to je naší politickou zodpovědností, abychom my, jako zákonodárci, řešili ekonomické, sociální, klimatické, ekologické problémy. To je naše zodpovědnost. Nemůžeme zavírat oči a říkat, teď máme jinou prioritu, protože klima to je pořád urgentní problém. Děkuji. Ich hätte noch ein bisschen weiter zuhören können, aber... Eh, tak já bych klidně poslouchal dál a dál, ale už jsme na konci, takže nakonec dostane slovo ještě kolegyně Sartory, prosím. Mám Já osobně chci jen poděkovat eh, kolegovi Grotemu za spolupráci, děkuji zpravodajům a všem těm, kteří zde vystoupili. Byla to užitečná debata, ze které vyplynulo, že jsou zde opravdu různorodá stanoviska k celé řadě oblastí a pravděpodobně tedy tyto diskuse mezi poslanci i z různých výborů, Envy a ITRE, je užitečné, bude i pokračovat a myslím si, že to bude užitečné, abychom se vyjasnili vzájemně svá stanoviska. Myslím si, že když se zbavíme svých předsudků, tak bude opravdu velmi užitečné vzájemně si vyjasnit svá stanoviska. Proto jsem velmi ráda, že 7. listopadu zde budu se svým kolegou Matiasem Grotem a budu předsedat podobné schůzi, protože si myslíme, že je užitečné pokračovat touto cestou. Děkuji. Děkuji vám, paní Sartori, děkuji ještě jednou sekretariátu a všem kolegům a kolegyním. Eh, musíme si na to zvyknout. Článek 51 je takové téma, které když má nastat, tak sekretariát utíká hrůzou, ale já si myslím, že se to docela povedlo. Byla to napínavá rozprava a musíme říci, že máme velkou odpovědnost ehm, Protože eh, když se jako instituce formulujeme nejasně, vyjádříme se nepřesně, dostaneme se do nepříznivé situace, kdy nastane eh, fallback na renacionalizaci energetické a klimatické politiky, což je, myslím, eh, něco, čemu se musíme vyhnout. Musíme dodržet také právo hospodářské soutěže, a musíme se zaměřit i na to, co s národními subvenčními systémy, co s nimi do budoucna. Pak e, jsme slyšeli o průmyslové elektřině, e, elektřině pro domácnosti. Pokud se budou ceny zvyšovat, nikam se nedostaneme. Někteří, kteří to dávají zadarmo, jiní to dotují a je potřeba dávat pozor na to, jak to všechno skloubit eh, dohromady. Eh, jinak ehm, budeme mít velký problém. Eh, a jsme velmi rádi, že tady máme i takto mladého eh, administrátora za skupinu ALDE, který nás poslouchá, protože právě pro něj a pro jeho generaci to všechno děláme. Musíme to velmi rozumně financovat, musíme to velmi rozumně nastavit, takže apeluji na všechny, nebude platit jedna pozice Envy nebo ITRE. Chceme pravdu a to, co jsem si já odnesl z této debaty, a to říkám hlavně paní Hibner a panu Šimaňskému, jsme každý z jiného státu a je potřeba, abychom, eh, abychom netlačili jeden stát proti jinému. Musíme naopak zohlednit jejich konkrétnosti, jejich specifika, ať už jakýmkoliv způsobem a musíme ta specifika dostat také na papír, tak abychom to všechno mohli formulovat v jednom dokumentu. Pokud se nám to podaří, tak to bude skvělé. 7. listopadu bude příští schůze. 12. listopadu je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. 2. prosince budeme o těch pozměňovacích návrzích jednat a společné hlasování pak proběhne 9. ledna. Eh, doufám, že to nebude eh, předem prohrané hlasování. Doufám, že spolu zpravodajové a stínoví zpravodajové se skutečně zasnaží, aby dostali té odpovědnosti, která na nás leží. Takže 3. Eh, a 6. února to bude na plénu a my se ze všech sil vynasnažíme, abychom to tam také úspěšně odhlasovali. Děkuji všem za příspěvky, děkuji zpravodaju a všem, kteří se této debaty účastnili. Děkuji.